Pánové, teď je vás tady čtyři, jste pět. Děkuji vám všem, děkuji všem, kteří zůstali v sále, děkuji tlumočníkům za skleněný